Buenas tardes. Krásné odpoledne všem. Zahajuji třetí část našeho zasedání, třetí panel. Je třeba samozřejmě změnit tak trochu téma, protože oč, te, teď jde, budeme hovořit o posílení vnitřní bezpečnosti v Evropské unii. No a protože máme omezený čas, já, budu, já půjdu příkladem a podstatně zkrátím svá úvodní slova. Velice mezi námi vítám vás všechny a zejména vítám pana komisaře Kinga, který ve svém portfoliu má téma, o kterém budeme dnes jednat. Je mi potěšením přivítat u tohoto kulatého stolu vás všechny. Tato konference je webstreamovaná na internetu a příspěvky našich řečníků a účastníků budou nahrávány. A rád bych vám připomněl, že toto odpoledne budeme mít k dispozici tlumočení ve francouzštině, němčině, italštině, nizozemštině, angličtině, španělštině, portugalštině, češtině, maďarštině, polštině a slovinštině. Konference eh, eh, si vyslechne řadu eh, řečníků a bohužel musím zkrátit řečnickou dobu všech na minutu a půl. A pro specialisty pět minut. Pět minut dáme panu komisaři a dvě minuty dáme eh, zástupcům agentur. Poslanci Evropští poslanci a poslanci z členských států budou mít příležitost hovořit pouze minutu a půl. A teď k mému úvodu. Velice děkuji panu předsedovi Tajanemu za tak vynikající myšlenku zorganizovat tuto konferenci na vysoké úrovni a tyto tři informační panely. Bohužel, v posledních letech jsme svědky, jak se snižuje bezpečnost evropských občanů. E, e, máme tady bezprostřední svědky 11 teroristických atentátů za posledních 11 týdnů. Poslední včera v Bruselu. To je údaj, který eh, nás neklidňuje a způsobuje, že musíme tedy popřemýšlet a proto je třeba, aby to činili členské státy, Evropská unie Agentury Evropské unie, které se věnují tomuto tématu, bdělí musí být i, mm, bdělé musí být i orgány na regionální a lokální úrovni. V rámci zabezpečení volného pohybu občanů, které, což je jedna ze základních hodnot Evropské unie, musí pokračovat a nemůžeme se této svobody zříci. V Maastrichtu v roce 92 bylo rozhodnuto o zrušení vnitřních hranic a o harmonizaci vnějších hranic. Společná politika víz, společná politika víz. To je návrh, který se často objevil. Soudní a policejní spolupráce, nastolení společného informačního systému šengenského ale tento úspěch začíná být ohrožován těmi obtížemi, jak kontrolovat vstup, přemístování eh, teroristů v šengenském prostoru. Co nemůžeme připustit je, aby eh, tato nutnost omezila svobody, které jsme si dali jako zásadu a které naplňujeme. Je však důležité zlepšit systém, a posílit vnitřní bezpečnost Evropské unie a to má na starosti pan komisař, eh, který jistě bude mít úspěch v tomto portfoliu. Abychom to učinili, musíme identifikovat eh, stávající roztříštěnosti, abychom nacházeli společná řešení. Poslední sdělení komise týkající se pokroku směrem k efektivní bezpečnosti v Evropě je správnou cestou. Je to užitečná cesta byla identifikována řada nedostatků souvisejících s informačním systémem, některé z nich. Například architektura Evropské unie, co se týče řízení společných údajů. Eh, informační systémy, které v jednotlivých zemích jsou zpravovány a sbírány různým způsobem. Eh, fragmentace údajů pocházející z jednotlivých hranic, eh, informace, které se předávají separátně a nikoli hromadně, což způsobuje vznik určitých slepých míst. Komise navrhla řešení ve třech oblastech. Za prvé, je třeba co možná nejlépe využívat společných informačních systémů, které již máme. A proto je posílit šengenský informační systém i systém výměny informací o nelegální migraci a také systém, o, systém justiční a systém o za, trestních záznamech. Je třeba, aby Eurisa, tento poslední systém, měl také větší příspěvky ve financování. Je třeba zlepšit architekturu těchto systémů a systém, celkový systém řízení údajů. Byly identifikovány určité nedostatky a mezery ve sbírání údajů týkající se návštěvníků z třetích států, které navš- kteří navštěvují šengenský prostor. A teď, co se týče informací o vstupu a výstupu, myslím si, že můžeme mít interinstitucionální dohodu do konce měsíce června. Již se pracuje na evropském systému Eh, informačním eh, a je třeba také zlepšit interoperabilitu těchto informačních systémů. Tady nebudu vstupovat do detailů, protože jsem si jist, že pan komisař to jistě učiní. Zlepšit interoperabilitu. A nyní se blížím k závěru. Velice rád bych ještě zdůraznil těch osm hrozeb organizované kriminality, které byly identifikovány ze strany Europolu Eh, kyberkriminalita eh, a distribuce drog, pašování, eh, organizovaný zločin proti vlastnictví, proti majetku, pašování osob, praní špinavých peněz, falšování dokumentů a nelegální mm, služby. Takže teď ukončím svůj projev a předám slovo panu komisaři Kingovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také za pozvání na dnešní odpolední zasedání. Budu se zabývat těmi tématy, o které jste mne požádal, ale předtím úvodem ještě tři připomínky, jestli mohu. Jak bylo řečeno, proběhla eh, řada útoků, bylo jich pět během posledního měsíce v různých členských státech. A předpokládám, že všichni chceme na chvíli se nad tím pozastavit a podělit se o své myšlenky s těmi, kteří byli dotčeni těmito útoky. Za druhé, vítám dnešní odpolední program, ale mám za to, že se všichni shodneme na tom, že migrace a bezpečnost mají svou vlastní sadu problémů a neměli bychom je směšovat jako jednu tematiku. To velmi často je zástěrka, kterou používají extremisti a populisté. A za třetí, stoprocentně souhlasím s vystupujícími během posledního zasedání, kteří argumentovali v tom smyslu, že řádná integrace a politiky zakořeněné v naší hodnota jsou klíčovým předpokladem boje proti eh, extremismu, násilnému extremismu a radikalizaci, což eh, zajistí bezpečnost v našich členských státech. Ovšem, klíčovou součástí je také posílení bezpečnosti na vnějších hranicích a posílení bezpečnostní spolupráce v rámci našich území. Na vnějších hranicích členské státy musí kolektivně chránit tyto hranice a strážit je a my je musíme ze všech sil podporovat. V loni v říjnu jsme uzavřeli, eh, tedy připravili Evropskou eh, pobřežní a pohraniční stráž. Během posledních měsíců jsme dospěli k zásadnímu pokroku a nyní tam máme v různých lokalitách po vnější hranici Evropské unie řadu pracovníků, kteří doplňují vnitrostátní kontroly na hranicích. Kontroly hranic spíše. Teď, co se týče bezpečnosti, tak kromě podpory při návratu nezákonných přistěhovalců. Tato agentura také pomáhá očetř v prevenci přeshraniční trestné činnosti. Všichni jsme viděli zprávy o tom, že se bojovníci ze zahraničí snaží zapojit do migračních toků. My jsme proto posílili v hospodech bezpečnostní kontroly, a to jak v Řecku, tak v Itálii. A vyslali jsme tam pracovníky a nejenom z Evropské pohraniční a pobřežní stráže, ale také z Europolu, aby mohli podpořit vnitrostátní orgány. Kromě toho se také snažíme více rozvědět o tom, kdo překračuje naše vnější hranice. Revidovali jsme šengenský hraniční kód, a na základě této revize všichni, kteří vstupují a vystupují přes hranice Evropské unie, jsou kontrolováni v Evropském šengenském informačním systému, což je nejdůležitější evropská databáze pro orgány činné v trestním řízení. A jak zmínil pan předseda, boj proti převaděčství si vyžaduje přeshraniční spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení, orgány prosazujícími právo, a to za podpory Evropského centra v Europolu pro boj proti převaděčství. Vím, že náměstek ředitele Martino tady zastupuje Europol a bude vystupovat později. Kromě toho také musíme zintenzivnit spolupráci se třetími zeměmi. V lednu Evropská komise vydala sdělení ke střední středomořské cestě, kde máme řadu možností spolupráce s prioritními třetími zeměmi, které nám pomáhají bojovat proti převaděčství. A kromě toho bych měl zmínit operaci Sofia, která jistě již byla zmíněna odpoledne a kteráž to úspěšně bojuje proti převaděčům. A jsme velice rádi, že admirál Credendino se k nám dnes připojil. Máme-li pracovat s migračními tlaky, tak řada členských států se rozhodla zavést eh, dočasné kontroly na vnitřních hranicích. Evropská komise na začátku roku doporučila zrušení těchto kontrol do listopadu abychom pomohli postupně tyto kontroly zrušit, tak jsme navrhli opatření, která by měla zintenzivnit policejní kontroly a policejní spolupráci, a to v odůvodněných případech v celém šengenském prostoru, včetně hranic. A také jsme požádali členské státy, aby posílili policejní spolupráce společnými policejními hlídkami, přeshraničními kontrolami, společnými analýzami hrozeb a posílenou výměnou informací přes hranice. A výměna informací, intenzivnější spolupráce mezi členskými státy, jak říkal pan předseda, je klíčovým předpokladem posílení bezpečnosti. To si bude vyžadovat výměnu informací na všech úrovních. Mezi členskými státy, agenturami EU, justičními orgány, spravodajskými agenturami a orgány prosazujícími právo. Máme k dispozici celou škálu in- systému pro výměnu informací a legislativních základů, které umožní posílit bezpečnost na hranicích a posílit práci migračních orgánů. Schengenský informační systém, vizový informační systém, primská síť, potom švédská iniciativa pro posílenou výměnu údajů, PNR, tato směrnice brzy vstoupí v platnost a také nedávná směrnice o boji proti terorismu. Ty posilují právní rámec výměny informací v rámci boje proti terorismu. Evropské agentury a především Europol sehrávají klíčovou roli v tom, že umožňují takovouto výměnu informací. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že jistě existuje prostor pro další zlepšení. Předložili jsme řadu návrhů na zlepšení fungování stávajících informačních systémů či na zakrytí mezer. Chceme posílit SIS, vycházející ze stávajících zkušeností a naše návrhy mají za cíl posílit výměnu informací o trestných činech spojených s terorismem přes celé území Evropy čipy a e, to za použití biometriky. Věříme tedy, že to pomůže pohraniční stráži a očetoře, kteří pracují v první linii boje proti trestné činnosti a zabezpečují naše hranice. A jsem velice rád, že zpravodaj Evropského parlamentu se bude účastnit dnešní diskuse. Přijetí a realizace systému EES Evropské unie a systému ETIAS podle mého názoru nám poskytnou více informací o tom, kdo vstupuje a odchází z šengenského prostoru. A jsem velice rád, že postupují diskuse o systému pro vstup a výstup a děkuji panu předsedovi za veškeré úsilí v této oblasti. Doufám, že se nám podaří dodržet harmonogram. S některými z vás jsem také hovořil o systému ETIAS a zmiňoval jsem, proč je důležitý pro naši vnitřní bezpečnost i pro budoucí efektivní vizovou politiku. Rád bych využil ještě jednou této příležitosti a apeloval na vás všechny, abyste nám pomohli zprovoznit co nejdříve systém ETIAS. Nyní ještě pár slov k interoperabilitě. Jak víte, Vytvořili jsme odbornou skupinu o informačních systémech a jejich operační součinnosti. Jejich cílem je vyhodnotit různé možnosti zefektivnění vzájemné spolupráce informačních systémů a eliminace mezer mezi těmito systémy. Tato skupina předložila na začátku roku závěrečná doporučení a konstatovala především to, že návrhy pro jednotné rozhraní pro vyhledávání a možno, možnost matchingu biometrických údajů a společné repozitáře jsou všechno řešení, která jsou proveditelná, užitečná a mohou být vytvořena plně v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů. V poslední zprávě o pokroku bezpečnosti v Unii Evropská komise schválila tyto závěry a navrhla další kroky. Mimo jiné, Spolupráce na dokončení veškerých rozpracovaných agent týkajících se těchto systémů pro výměnu informací. Příští týden navíc předložíme opatření pro posílení EULISy a vidím, že její ředitel je zde přítomen. Dále také nabídneme posílení systému ECRIS. A zároveň, jak bylo řečeno, budeme rádi komunikovat s Evropským parlamentem a radou ve snaze dohodnout se na krocích, které je potřeba podniknout k zajištění interoperability. Uzavření rozpracovaných agent a tento krok nám umožní předložit legislativní návrhy týkající se interoperability, a to na začátku roku 2018. Dámy a pánové, naším společným cílem je zajistit bezpečnost občanů. Ten cíl si vyžádá spolupráci a budu se na ní s vámi těšit. A to dnes i v nadcházejících měsících. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji vám za přesná a chytrá slova. A nyní předávám slovin, slovo našemu největšímu specialistovi, Karlosovi Kojovi, který je naším největším specialistem, specialistou na Schengen. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jde o koordinovanou akci eh, pro eh, řízení migrace a umožňuje nám zajistit eh, bezpečnost a jistotu. Schengen se říká, že je problém, ale není to problém. Když hovoříme o emigraci a o terorismu, tak Schengen může být řešením. Musíme vyřešit případy nesprávně použitých nástrojů, vyřešit legislativu, která končí a společně se tomu v Evropě postavit. Systém SIS je vůbec nejlepší a nejvíce používaný systém v Evropské unii, který přináší další jistotu a teď ho proto adoptujeme, adaptujeme, eh, aby měl nové možnosti. SIS bude reagovat na nové hrozby, umožní lepší boj proti eh, eh, kriminalitě a organizovanému zločinu. Rovněž bude zahrnovat biometrické prvky umožní reagovat na migrační krizi tím, že se zaměří na hotspoty, zaměří se na větší ochranu dětí a umožní, aby členské státy sdílely informace na základě e, společné důvěry, což je zcela zásadní věc. Všechny věci, které se týkají naší vnitřní bezpečnosti, jdou přes SIS. Umožňuje je Eh, volnou, plný pohyb občanů a eh, nepotřebujeme vymýšlet znovu to, co už bylo vymyšleno. Stačí stavět na tom, co už máme, vycházet z toho, že naše budoucí práce, pokud jde o interoperabilitu operačních systémů a informačních systémů, může sloužit jako tentýž příklad. Děkuji vám. Muchas gracias, Carlos. Děkuji, Carlosi za to, že si řekl tolik věcí v tak, za tak krátkou dobu. A nyní dáváme slovu eh, maďarské eh, kolegyně starostce Anna Machiar. Eh, děkuji, pane předsedo, za to, že jsem dostala slovo. Já s zastupuji region, který je blízko Srbska, patří do eh, spadáme tedy do šengenského prostoru a všechny tyto aspekty, které se týkají migrace, jsme viděli eh, nebo sdílíme na vlastní oči. Je jenom velmi málo lidí, kteří legálně přecházejí přes hranici ale opravdu stále potřebujeme pomoc. E, přicházejí lidé, kteří nemají dokumenty, ale mají mobilní telefony. Přicházejí e, údajně ze stovky zemí, ale většina z nich přichází z Bangladeše a z Pakistánu. A my u nás v regionu se chceme soustředit na skutečné uprchlíky a nikoliv na ekonomické migranty. Je svrchovaným právem každé země rozhodnout o tom, kdo přijde do dané země. A je povinností Maďarska chránit šengenskou hranici se Srbskem. Potřebujeme zabránit ilegálním přechodům této hranice a tím, že to děláme, chráníme 500 milionů občanů Evropské unie a tímto způsobem Maďarsko eh, řeší migrační krizi a myslím, že by to mělo být uznáno a z hlediska Evropské unie potřebujeme, aby se nám projevila solidarita zde v Bruselu. Děkuji vám. Eh, paní eh, předsedkyně Aldřich Martinů za Europol má slovo. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne. Velmi krátce bych rád doplnil něco k tomu, co říkal pan komisař King a na základě toho, co vidíme ve svých dokumentech, vidíme, že v oblasti organizovaného zločinu je převaděčství nejziskovějším odvětvím a je to trh, který je opravdu eh, nejrentabilnější jeho velikost je 3 miliardy euro, je tedy převyšuje všechny další oblasti organizovaného zločinu a vidíme tedy, jak je to velmi nebezpečné pro oběti, pro migranty, eh, včetně dětí. Eh, mnoho jich zemře, používají se falešné dokumenty, používají se sofistikovaná média a kromě toho se objevují nové trendy. Ještě o tom budu hovořit. A když hovořím o Europolu, tak naším kolem je zvýšit riziko pro převaděče na jedné straně a tak a Eh, eh, způsobit nebo přispět k tomu, aby tyto aktivity byly méně rentabilní. Eh, Více než před rokem jsme vytvořili středisko, které umožňuje výměnu informací. Máme střediska, jako je Frontex, ENAFO, Enafortex Fortex a e, e, e, Europol. My všichni spolupracujeme, vytvořili jsme hotspoty eh, v Itálii a děláme sekundární bezpečnostní kontroly, abychom detekovali eh, možné teroristy. Přeshraniční eh, migraci také mm, také kontrolujeme. Máme 50 tisíc převaděčů v databázi, 60 operací, které probíhají a pokud jde o aktivity v centru, tak jsme vyřešili za rok 2000 případů a naši kolegové ve, migran- ve středisku pro migraci pracují v obsazení pouze 25 osob. A dva body, které bych chtěl zdůraznit, interoperabilita a e, promýšlet znovu eh, efektivnější přístup Europolu k novým databázím, což umožní lepší šetření v oblasti převaděčství. Pokud jde o Eurodax, zde jsou, nějaká, zde jsou nové úspěchy a zde by měla být vytvořena jednotka pro mladistvé. A když se podíváme na Malckou deklaraci, máme několik důležitých úkolů, hlavně zaměřit se na výměnu informací mezi aktéry v Evropské unii, třetími stranami, eh, s Europolem jako jedním z hlavních partnerů a podpořit synergii, spolupráci s misemi CSDP. To je tedy priorita a čekáme zde operativní eh, výhody, operativní zisk. A takže to tedy jsou hlavní body, ale, eh, hlavní body a naše úkoly hlavní a k tomu potřebujeme ještě finance a eh, rozpočet pro ro, eh, návrh rozpočtu pro rok 2018 nepokrývá plně naše potřeby. Každopádně chci poděkovat parlamentu za podporu v uplynulém roce. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji tě, Oldřichu a pozdravuji ode mě Roba ředitele. A nyní dáme slovo Fabrisi Ležerimu, který je předsedou Frontexu. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Oni... jako už předeslal pan komisař, i my přispíváme zprávou hranic k bezpečnosti evropských eh, hranic. Mám pro vás dvě poselství. Za prvé, nový mandát nám umožnil stát se bezpečnostním aktérem EU a díky tomu jsme schopni lépe spolupracovat s orgány porozování práva, národními policejními orgány a zároveň samozřejmě i s Europolem. Máme nové možnosti zhromažďovat například osobní údaje v průběhu společných operací či rozmístování našich jednotek. Můžeme sdílet to, co známe a víme my, ať už s policejními složkami nebo s Europolem, a e, mohou být průběžně zahajována trestná stíhání. Máme rovněž nový mandát, co by přispívající organizace e, k celní správě a k e, celní politice, takže tam i naše pobřežní stráž vykonává bezpečnostní úkony v této oblasti. Takže v celé řadě aktivit je Frontex nyní schopen lépe spolupracovat s partnery, přispívat k potírání zločineckých organizací a přispívat k zabezpečení vnějších hranic, eh, které se tímto stávají určitým bezpečnostním filtrem a přispívají k udržení společného prostoru pro eh, svobodu pohybu a bezpečnost a spravedlnost. Vše se ubírá správným směrem a musím zejména zdůraznit, že ten jediný vyhledávač, ten portál opravdu všem usnadní život. My nyní budeme schopni lépe v této oblasti spolupracovat, jak EULISA, tak i spolupráce s Europolem se stávají stále konkrétnější platformou a předávání osobních údajů evropským agenturám, to je krok správným směrem, protože to zvyšuje naši bezpečnost. Děkuji. Děkuji za e, úsilí hovořit synteticky, ale nedírávám slovo Kateřině Činiči, je to moje přítelkyně. Děkuji, pane předsede, pane komisaři. Témata migrace a bezpečnosti jsou jistě mezi těmi jak nejdůležitějšími, tak ale i nejobtížnějšími tématy, s nimiž se Evropa nyní potýká a musíme o nich hovořit, zatímco se snažíme chránit naše hranice. Zejména v ovzduší, kdy všichni cítíme zvýšené riziko teroristických ataků, eh, teroristických útoků. Máme-li Evropany, kteří se navracejí z konfliktních oblastí, nemůžeme vyloučit, že tito navrátivši se zahraniční bojovníci se mohou uh, vmísit mezi migranty a e, působit sobě rizikový faktor i u nás. Tedy na všech hranicích musíme velice uh, důkladně a pravidelně kontrolovat pohyb a zároveň tyto kontroly nesmí působit nepřiměřeným způsobem proti svobodě pohybu našich evropských spoluobčanů. A proto je důležité spolupracovat a vyměňovat si informace z příslušných databází. A proto systém vstupu a výstupu, ta ETIAS, o kterém jste hovořil, je potřeba. Členské státy rovněž musí mít přístup k jiným cestám, jak si vyměňovat klíčové údaje, například PNR a Doufáme, že se objeví v rukou členských států i nové nástroje a ta interoperabilita posílí. A konečně ještě další téma, které chci zdůraznit. Musíme lépe umět bojovat s mm, zločineckými organizacemi, zejména ve Středomoří, které vydělávají na eh, pašování migrantů, kde opravdu se vůči migrantům chovají, takže je ponižují, zastrašují, zbavují jejich důstojnosti a jsou to po celé se osoby bez základních práv a často se objevuje i násilí vůči ženám a dětem. Tam musíme být schopni postupovat účinněji, díky tomu vlastně budeme přispívat i k potírání terorismu. Děkuji, Katerino. A dáváme slovo Iliasu Časisovi. Je to z, e, zástupce Organizace spojených národů pro drogy a zločinnost. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové jak víte, ono se často říká, že abychom potlačili nějakou síť, sami potřebujeme být prosíťováni. Tedy e, teprve, když pochopíme, jak kriminální pavouci, ty zločinecké organizace bojují s, vydělávají na své činci, tak budeme schopni i sami s tím něco udělat. Musíme mít příslušné prostředky v rámci EU, jak se těch úkolů ujmout. Avšak trasy, jimiž jsou migranti pašováni, se neomezují pouze na evropské území. Musíme být schopni spolupracovat i tam, na území těch zdrojových států, kde se vybírají peníze od migrantů, kde ta trasa začíná. Máme bilaterální smlouvy, pokud ne, musíme je podepisovat a nástroje pro všechny státy, jež se to týká, aby se sami zabývali problematikou organizované zločinnosti u sebe. Tady je klíčem veliký výdělek a my musíme sledovat, eh, jak ty peníze tečou. Musíme být schopni i zabavovat aktiva a zamezovat výdělky. Eh, všechny snahy by se neměly omezovat pouze na Evropu, ale i globálně bychom měli být schopni spolupracovat, získávat výzvědné informace, a sledovat eh, trasy. Tím, že budeme schopni vystopovat peníze, včetně toho, jak eh, se mohou do eh, těchto aktivit zapojovat i veřejné orgány, podaří se dostat dál. Děkuji vám za příspěvek a nyní dám slovo místo předsedovi kyperského parlamentu Dimitris Dimitriu. Máte slovo. Děkuji, η ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της... Děkuji, pane komisaři. Pane předsedo, vnitřní bezpečnost EU je něco, na čem se shodujeme všichni jako na prioritě. S tím, jak se zvyšují migrační vlny a máme stále ještě zvýšený příliv migrantů, zvyšuje se i riziko. Toho jsme všichni svědky. Víme, co se kolem nás děje. To si žádá efektivní využívání informací pln, úplných a věrohodných, spolupráci pohraničních složek, výzvědných orgánů, využívání technologií, spojování, propojování systému, lepší vzájemné propojování toho, co vědí členské státy. Bez toho se neobejdeme, abychom eh, s tímto nebezpečím docházeli zakázet. Musíme rovněž zapojovat všechny technologie a možná hovořit i s firmami, které jsou schopny nabídnout, aby se podíleli na našich snahách. Zároveň musíme se snažit blokovat způsoby, jimiž komunikují teroristé. Svoboda pohybu nesmí být obětována neblahým událostem, již jsme svědky. Kypr podporuje veškeré snahy na operační úrovni, na legislativním frontě rovněž tvorbu inteligentních hranic, Evropské pobřežní stráže a rovněž vstupní schvalování vstupních dokumentů. Děkuji vám, pane místo předsedu, a nyní dávám slovo koordinátorce Evropské unie, eh, která se, eh, která se zabývá otázkou eh, lidské obchodování s lidmi. Děkuji vám za slovo. Já bych se chtěla zmínit jenom trochu podrobněji o obchodování s lidmi. Je to eh, složitý jev, ale když hovoříme o organizovaném zločinu, jedná se o věc, eh, která se týká, eh, nebo jedná se o závažné porušení základních lidských práv. Máme velmi složitý a dokonalý Er, politický a právní rámec na úrovni Evropské unie a tenhle ten problém existoval dlouhou dobu ještě, než byla migrační krize. My víme, že migrace je velký problém, který se týká přeshraničních E, spolupráce. Je to jev, kterému musíme čelit, ale chtěla bych se na to podívat trochu jinak. Trendy v Evropské unii v posledních 6-7 letech jsou velmi konzistentní a Europol je nejdůležitějším informátorem. E, dvě třetiny e, obětí kterými eh, obětí obchodování s lidmi jsou občané Evropské unie a dvě třetiny těch, kteří s nimi obchodují, jsou rovněž občané Evropské unie. A chtěla bych říci, pokud jde o migrační krizi, eh, přepaděči a ti obchodníci s lidmi čím dál tím více zneužívají k migrační krizi, zneužívají slabosti žen a dětí. Eh, do přes Libii přichází eh, eh, z Nigerie ženy a dívky. Měli máme jich 11 tisíc v roce 2011, v roce 2013 2000, 2000, přes 2500. Eh, tyto ženy byly obvykle všechny zne, využity pro sexuál, jsou sexuálně zneužívání. A jejich identifikace je velmi obtížná. Je obtížná při tomto toku migrantů i v hotspotech. A mm, my eh, ve střediscích, eh, které je přijímají, mm, se na ně zaměřujeme, včetně dětí. A v současné době propojujeme tyto dvě formy kriminality a máme eh, rezoluci která, eh, OSN, která se týká tohoto problému. A je třeba eh, mít jasno v koncepcích. Obchodování s lidmi není to tež, co převaděčství. Pro Europol, Europol má převaděčství jako Eh, prioritu pro rok 2017 společně s obchodováním s lidmi, ale my bychom chtěli tyto věci oddělit. A eh, Ráda bych dokončila to, co už bylo zmíněno. Je zde jev migrace a kromě toho je to zločin, eh, který je poháněn obrovskými zisky. A proto, abychom ho vymítili, musíme sledovat peníze. 11 tisíc nigerijských žen a dětí, 10 tisíc eh, zneužívatelů denně. 300 euro, 3000 euro denně. Eh, eh, vynásobte si to všechno a vidíte, že toto je jenom eh, špička ledovce. Děkuji vám. Děkuji vám za práci, která je velmi důležitá a za toto tvrdé svědectví. A nyní dávám slovo kolegovi z, Irlands, z irského parlamentu Žerdádovi Granat doby. Máte slovo, prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, hovořili jsme o evropské solidaritě a očekávání občanů. Jsem rád, že tady bylo zmíněno, že ne každý migrant je terorista a ne každý terorista je migrant. Když se podíváme do nedávné minulosti, vidíme, že většina teroristů vyrostla tady. Sledujeme ale systém zpracování přijíždějících migrantů a v přístavech a musím říci, že opravdu nevíme, kdo Evropy přijíždí. Nemáme možnost, jak řádně ověřit, kdo je ta osoba, která sedí před pracovníkem, která s ní dělá pohovor, protože přijedou bez dokladů, předpokládá, že do, předpokládám, že doklady buď to neměli, anebo jim je vzali převaděči a zeptají se, jak se jmenuje, může říct, co chce ten člověk, může říct, jakou zemi chce. Jakmile je přijmou do systému, tak se stanou odpovědností Evropské unie a policejních sil v Evropské unii. No a sdílení informací právě v této fázi se stává zcela kritickou. Ale nemůžeme ty lidi prostě takto dosledovat. Řekněte mi prosím někdo, jak zajistíme, že budeme vědět, kdo do Evropy přijíždí. Já pochopitelně chápu, že mnoho těchto lidí je ve stavu obrovské nouze, když tady přijíždějí, že prostě pocházejí ze zemí, které zničily války či chudoba, tak já pochopitelně nechci omezovat jejich možnost eh, bezpečného přístavu, ale na druhou stranu máme tady zásadní problém a někdo mě musí říct, jak se to bude řešit. Děkuji vám, kolego. A nyní dám slovo Hungaru Koptovi, předsedovi Ulisa. Eulisa, máte slovo. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Přeji všem dobré odpoledne a děkuji mnohokrát za to, že se můžu účastnit této diskuse, která je velmi důležitá. Na samý začátek řeknu, že v Evropě čelíme dvojí výzvě. Na jednu stranu musíme zůstat otevřenými, protože tady přijíždí stále více lidí pracovat, studovat nebo za ochranou, a na druhou stranu musíme zajistit bezpečnost pro evropské občany. Dostatečně je chránit při respektování základních hodnot a lidských práv, na kterých stojí Evropa. V tomto smyslu mám za to, že nejlepší reakcí je udržet Schengen, protože je to pochopitelně jedno z největších, jeden z největších úspěchů Evropské unie, ale zároveň musíme uznat, že řízení migrace a vnitřní bezpečnost závisí na informacích, na jejich dostupnosti a řádné distribuci. A z tohoto smyslu je potřeba udělat několik věcí. Máme-li obstát tváří tvář těmto výzvám. Musíme posílit výměnu informací na národní a evropské úrovni. Interoperabilita musí být provedena ve všech aspektech, tak abychom umožnili efektivněji využívat eh, stávající informační systémy. A v neposlední řadě i iniciativy typu EES a ETIAS by měly být posíleny. Je na nich potřeba intenzivněji pracovat tak, aby byly zavedeny spíše dříve než později a abychom byli schopni adekvátně reagovat na tyto bezpečnostní a migrační hrozby. Euliza se již zapojuje do těchto vývojů a bude v tom pokračovat, bude i nadále jejich středobodem. Potřebuje k tomu dostatečné zdroje. A pokud je dostaneme, budeme schopni provést veškeré aspekty, kterými reagujeme na stávající a budoucí migrační výzvy. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo svému příteli Mariu Mauro, Maurovi. Jsem rád, že zde si. E, je to italský senátor a významný e, poslanec Evropského parlamentu a ministr ochra, e, ochra, obrany. Děkuji. Italský senát už nemá žádné pochybnosti po provedeném šetření během předchozích let, že došlo k objektivnímu napojení mezi teroristickými organizacemi, zločinnými organizacemi a převaděči. To bylo dokázáno. To už není jenom něco, co říkají státní zástupci v Katánii. V roce 2017 jsme zatkli egyptské převaděče, kteří nebyli schopni vysvětlit, co tam na tom místě dělají a bylo to v eh, oblasti, kde probíhá konflikt mezi Afganistánem a Pakistánem. Potom jsme měli osobu, která v roce 2011 přijela přes Lampedusu a potom udělala berlínský útok, anebo italské služby nedávno zatkly ehm, státní příslušníky Kosova v Benátkách pár hodin před útokem. Když sledujeme migrační toky a sledujeme peníze, tak vidíme, že to propojení tam skutečně existuje, nejenom na zločinné organizace, ale na teroristické organizace. Široký kontext návrhu pana europoslance Koeja, který zazněl na začátku dnešní odpolední diskuse, je tedy určitě správným způsobem, jak umožnit eh, výměnu údajů což je zcela zásadní připrava boji. Ora. Děkuji. Mario, a nyní dávám slovo zástupci eh, sociální operace panu Mateo Sotinemu. Děkuji. V červnu roku 2015 jsme rozjeli eh, tento mechanismus, abychom čelili globální migrační a utetenecké krizi. Eh, týkalo se to Libie a jádrem bylo boj s pašováním lidmi, eh, s lidmi a rozbití modelu, kterého využívali pašeráci. K dnešnímu dni se nám podaří zbavit se 450 eh, lodí, 105 podezřelých pašeráků, které jsme předali italské policii, 37 tisíc životů na moři jsme zachránili. Nepracujeme však pouze takto. Eh, klíčovým prvkem našich aktivit je shromažďování informací, jejich analýza a sdílení, abychom byli schopni reagovat komplexním způsobem. Stále častěji nám to umožňuje lépe analýzovat úlohu organizovaného zločinu v um, vývoji a v trendech migrace a eh, do budoucna chceme mít eh, nová spojenectví, novou lepší spolupráci s příslušnými policejními soudními orgány. Pracujeme na moři eh, s italskými orgány, s Frontexem, s nimiž posilujeme vztahy od samého začátku. Jinak jsme identifikovali i jiné slabiny a snažíme se posilovat eh, společné úsilí. Jak už zdůraznil pan komisař King, srdcem všeho srdcem kolektivní reakce musí být sdílení informací. Nedávna jsme rovněž podepsali dohodu s um, námořním velením NATO Marko o sdílení eh, zásob na moři. To je nová kapitola a slibný model pro budoucí spolupráci. Eh, možná už víte, že 89% všech migrantů, kteří plují před Středozemní moře, jsou eh, pašováni přes Libii, kde 75% výjezdu eh, pochází z 30, přibližně 31 kilometrů pobřeží. Z určitého konkrétního úseku tam musíme podpořit své libijské partnery, aby byli schopni zastavovat tyto ilegální eh, lodě na svém území. Operace Sofia zatím byla schopna přispět silným proškolováním rovněž ke všemu. My jsme zatím jedinou organizací, která na této frontě takto dobře působí mm, a eh, máme rovněž embargo na zbraně OSN vůči Libii. Eh, děkuji vám, pane Fondiny. E právě přišel a posadil se vedle mě e, švédský ministr pro migraci a spravedlnost, pan Morgan Johansson. Vítám vás a nyní dávám slovo kolegyni Aně Gomez. Thank you. Děkuji vám. Hlavní důvod, proč e, se musíme zabývat vnitřní bezpečnosti na konferenci o migraci, která je velmi dobře organizovaná. Nejde o migrace, protože eh, migrace je hrozbou, ale proto, že se ztrácejí pracovní místa. a, e, vys, vyslo, a vysvětluje to útoky, které zde jsou a z toho, vyplýv, z toho vyplývají taky některé útoky, se kterými jsme se setkali. Samozřejmě e, obývá, bojíme se migrantů, e, kteří přicházejí přes, raně, přes moře, ale považujeme je za podezřelé což bychom neměli, když nebudeme investovat eh, do eh, bezpečných a legálních cest, jak sem dostat legální eh, uprchlíky, tak potom dáváme možnost, aby to dělali ilegál převaděči, tak jak se o tom zde zmínili předřečníci. A nestačí pracovat na Eh, hotspotech a mít eh, střediska, kde je schromažďujeme eh, a soustředit se na Libii. Eh, musíme se zaměřit eh, na to, kde ten problém vzniká, kde jsou lidé eh, mučeni a soustředit se na organizace v Africe a sledovat peníze a dělat lépe práci a zajistit, pane komisaři, že členské státy splní svůj závazek bojovat proti praní špinavých peněz a bojovat proti terorismu, což teď nedělají. Děkuji, ano, za to, že si chránila své myšlenky tak odhodlaně a tak jasně. A nyní dáváme slovo dalšímu kolegovi eh, z řeckého parlamentu, pan Konstantinos Karavodis. Gramatika, kač paratirisis, já to... Eh, děkuji. Jenom bych chtěl eh, shrnout, Dovolte mi, abych vám řekl, že eh, to, co se teď děje, pokud jde o teroristické útoky, eh, nejenom ohrožuje naší bezpečnost, ale náš způsob života. Souhlasím, že v poslední době se hodně pokročilo. Máme nový celý balík směrnic a nazíře, nařízení. Máme návrh na vytvoření šengenského systému nové generace, systému ETIAS a dalších. To jsou velké kroky. Ale jaká je realita? Řecko je mezi čtyřmi evropskými zeměmi s nejvíce žadateli o azyl. A některé členské státy se proto musí přestat dívat na situaci jenom z krátkodobého hlediska, nesmějí se dívat krátkozrace. Jde mi o mechanismus na, eh, navrácení eh, těchto a, eh, a udělování azylu. Jde o to, co uděláme s lidmi, kteří nedostanou azyl. Nemůže to dělat každá země zvlášť policejní složky efekt, musí se efektivně svou práci. A Evropa proto eh, zkoumá možnost, jak vytvořit eh, střediska eh, pro imigraci ve třetích zemí, kde se budou zajišťovat lidská práva a bud, především se bude efektivněji kontrolovat tento proud migrační. A dále, pokud jde o Eh, eh, posílení interoperability informačních systémů. V tomto smyslu je třeba homogenizovat tyto systémy. Ale bohužel mnoho členských států, jako například eh, Řecko, nemá rozvinutou kulturu spolupráce mezi bezpečnostními službami. Tyto služby jsou fragmentované a proto je třeba posílit ji jednak prostředky a jednak Eh, personálem. To je obecná strategie. Eh, děkuji eh, kolegovi a slovo dám posledním dvěma řečníkům, protože už přichází předseda Tajany. Dám slovo Antonio, Antonio Filipe, je to kolega z portugalského parlamentu. Děkuji. Pane předsedo, bezpečnost občanů Evropské unie je zcela zásadní otázka, je to základní právo, na které musí dba musí dbát státy. A to se umožní výměnou informací a příslušnými prostředky. A na tomto základě chci říci, že migranti a uprchlíci nejsou případy kterým by se měla věnovat policie, protože to nejsou žádní zločinci. Je zde obava ze stigmatizace eh, migrantů a uprchlíků. Projevuje se xenofobie, a, eh, eh, a, proti které je třeba bojovat. A druhá poznámka. Není třeba odůvodňovat vytváření nějaké těch středisek bezpečnosti. Evropa je jenom jedna a je třeba bezpečnost, obranu zde nějakým způsobem dát dohromady s e, právy občanů e, ze všech národností a všech vyznání. Děkuji vám. A nakonec dáme slovo, dávám slovo e, Simonu Sinkovskému z Polského parlamentu. Máte slovo, kolego. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především je mi líto. My jsme trpělivě poslouchali to, co říkal pan předseda Juncker a Tajány, ale oni se nenašli čas na to, aby si vyslechli národní parlamenty. Přičemž národní parlamenty navíc budou diskutovat o tom, jak se postavit dlouhodobě těmto výzvám, a ne pánové předsedové. Polsko přistupuje velmi vážně a solidárně k realizaci cílů ochrany šengenské hranice. Vnější hranice Schengenu v Polsku je druhá největší hranice Schengenu, eh, přes tisíc kilometrů. 25 milionů euro věnujeme na její ochranu. Máme velmi moderní zařízení a budovy a pracuje tam 3700 lidí na ochraně naší části šengenské vnější hranice. A je to efektivní ochrana. 118 tisíc osob bylo zastaveno na vnější hranici a neumožnili jsme jim vstoupit do EU, protože neplnili kritéria. 398 osob v roce 2016 dostalo azyl podle ženevské úmluvy. A proto Polsko, tedy jak vidíte, realizuje právní úpravu, úpravu na mezinárodní ochranu v souladu s mezinárodním právem. 400 pracovníků posíláme do Frontexu, aby pomáhali chránit eh, šengenské hranice v Itálii a v Řecku. A chtěl jsem říci, že jménem bezpečnosti nebude, že kvůli bezpečnosti nebudeme souhlasit s regulačním systémem, protože se domníváme, že nevyřeší žádné problémy a že jenom přinese další bezpečnostní problémy. Jsme solidární v, mnoho mechani- v mnoha mechanismech pomoci migrantům, ale nemáme záměr solidarizovat s tím, kdo chce přinést neštěstí Evropě a jejím občanům. Děkuji. Já bych jenom chtěl říci, že to je velmi, toto je velmi důležité setkání na vysoké úrovni a organizoval ho e, pan předseda Tajany, který pozval zástupce národních parlamentů. A to, co říkal předseda Tajany, e, ve svém úvodním projevu mi připadalo velmi dobré a velmi vhodné. Děkuji vám tedy a e, ukončuji tuto tuto část eh, zasedání a eh, za chvilku budeme pokračovat závěrem.